Good morning, ladies and gentlemen. Dobrý den, dámy a pánové. Posaďte se, prosím. Zahajuji druhou část našeho zasedání pod výboru pro otázky bezpečnosti a obrany. První bod našeho pořadu jednání je Informační válka proti zemím východního partnerství, kde chceme prezentovat případ Moldavska. A proto s velkým potěšením zde vítám skvělé členy našeho panelu. V první řadě Suzanne Kiefer, tu už dobře znáte, ta už se účastnila debat na půdě našeho výboru, například eh, už v prvním legislativním období v rámci výboru SEDE. Ta bude referovat e, za East Stratcom v rámci ESVČ. E, skvělý příspěvek e, k našim informacím týkajícím se strategických komunikací. Paní Kiefer je referentka pro komunikaci v rámci Stratcom East u ESVČ. Další členka panelu je Natalia Morari, moldavská novinářka, prezidentka Združení či platvermy Media Alternativa. Nevím, zda to správně vyslovuji. Natália se vyjádří k situaci v Moldově z pohledu informační války. No a v neposlední řadě pan Petru Makovej, ředitel Moldavské asociace Moldavského združení nezávislého tisku. Téma informační války je něčím, o čem se debatuje na eh, téměř všech fórech spojených se zahraniční problematikou v Evropské unii. Ujíma se toho tématu i naše vysoká představitelka, místo předsedkyně komise a objevuje se ten motiv i v závěrech rady. Evropský parlament je rovněž eh, zapojen a zabývá se i v rámci výboru KULT a FED, no a samozřejmě i v rámci našeho výboru touto problematikou. Nejdříve udělím slovo paní Kiefer, posléze paní Morary a pak panu Makovej. Máte slovo. Děkuji. S potěšením vám podám zprávu týkající se vlivu zahraničních médií v Moldovské republice a i aktivitách, o aktivitách eh, Task Force s Stratcom v Moldově. Na úvod, eh, i Stratcom byl založen v roce 2015. Cílem je postavit se proti ruské dezinformační kampani. To byl mandát, který jsme obdrželi od Evropské rady. Důsledkem toho vysoká představitelka ESVČ sestavila náš tým. Náš mandát je široký a náš tým je malý. Nejdříve pár statistických údajů, které znázorní vliv ruských médií na eh, utváření imidže Evropské unie v Moldovské republice. Dostáváme se k těmto číslům a získáváme tyto informace díky ze spolupráci, díky spolupráci s Evropskou komisí, která pravidelně provádí výzkumy v východoevropských zemích. Díky spolupráci s nimi jsme schopni vypočítat korelaci mezi vlivem ruských médií a názory na EU. Jak vidíte, ti, kteří v Moldově sledují ruská média, mají zpravidla spíše negativní názory na Evropskou unii a menší, pouze v menší části pozitivní názory. Naopak Osoby sledující moldavská média mají spíše pozitivní, případně neutrální názor na EU a je méně pravděpodobné, že budou mít eh, přístup negativní. Stojí za to zmínit, že v žádné jiné zemi východního partnerství jsme nespozorovali tak silný dopad ruských médií na reputaci EU. Ukrajina, Gruzie, tam se ale sledují ruská média mnohem menší mírou. Tady v tomto průzkumu 61% respondentů konstatovalo, že sledují ruská média. Je tedy třeba si uvědomit, že sledování ruských médií je vysoké, a ten dopad na image, na reputaci Evropské unie je velice výrazný. Jak jsme strategicky na tento jev reagovali? Od ledna roku 2016 s Moldavskou republikou spolupracujeme a jako první krok jsme si předsevzali zvýšit komunikační úsilí a zefektivnit předávání informací o EU a o tom, jak EU Moldavsku pomáhá. Efektivnější opatření probíhají za spolupráce s DG Mir a s DG Com. Informace by měly být vůči posluchačům či osobám sledující ty zprávy relevantnější a snažíme se informovat o svých počinech. Naší prioritou nebylo vypořádat se s dezinformacemi o EU v Moldovské republice. To je důsledkem nejnovějšího výzkumu, který ukazuje, že eh, pokud máte co dočinění s veřejností, která těmto mýtům věří, ukáže se jako efektivnější přijít s vlastními informacemi a zejména, protože se jedná o veřejnost, která eh, se o politiku z principu nezajímá uznali jsme, že je to vhodnější strategie. Tedy nyní eh, tři záležitosti, eh, kterých se snažíme dosáhnout. Snažíme se eh, s našimi zprávami týkajícími se EU proniknout. Za prvé, boj s korupcí Eh, jak je známo, politický vývoj situace v Moldově vede k tomu, že občané se domnívají, že právě EU podporuje politiky, kteří nejsou či jsou korupční. Evropská Evropské mistrovství ve fotbale bylo jednou příležitostí, kde jsme pozvali všechny, aby ukázali červenou kartu korupci v Moldově. A e, tam nám e, ukázal e, rozhodčí, že když on je rozhodčím, tak každý hráč má férovou šanci a my jsme to pak aplikovali jak na práci soudů, tak na politickou oblast. Takže to byl boj s korupcí. Někteří politici se začali, si z nás brali příklad a my jsme to pochopili jako úspěch, jako projev toho, že se povedlo. Pak mezi eh, loňským říjnem a letošním lednem jsme se zaměřili na konkrétní osoby, jejichž život eh, se změnil díky pomoci EU. Sestavili jsme, nafilmovali jsme krátké portréty těchto osob, které byly pak vysílány různými televizními stanicemi eh, zadarmo a eh, pět, šest kanálů ty filmy ukazovalo. Dvě třetiny eh, trhu sledovalo tyto filmy a ty kanály. A pak jsme zjistili i v kvantitativním zkoumání, že respondenti odkazovali na tyto filmy, tedy i tyto krátké filmy měly svůj účinek a osvědčily se. V současné době připravujeme kampaň týkající se smlouvy o volném obchodu s EU. Myslím, že všichni, kdo sledují politickou situaci v Moldově, zjišťují, že o této dohodě se šíří celá řada falešných, nesprávných informací, v důsledku toho už jsme zcela jemně naši kampaň zahájili v tom smyslu, že se snažíme hovořit o rozsahu té smlouvy. Zatím jsou Moldované spíše zmatení tím, co to bude pro ně znamenat. A uvádíme příklady úspěšných firm, které prosperují díky obchodování s EU. Kampaň se rozjede v neděli, máme celou řadu iniciativ, tiskové konference, kvízy, příklady úspěšných obchodních aktivit. Tady vidíte, jaké aktivity budou vypovídat ve prospěch eh, toho, že smlouva o volném obchodu povede k prosperitě všech Moldavanů. Děkuji vám tedy za pozornost, ráda zodpovím vaše dotazy. Děkuji vám, paní Kiefer, a nyní se obracím na paní Morary. Máte slovo. Good morning to everyone. Dobré ráno. Dobré eh, ráno vám všem. Chci se předem omluvit za svou angličtinu, ale budu hovořit anglicky. Co se týče toho mediálního trhu v Moldavsku, který je velmi špatný, tak eh, já si myslím, že musíme přesto hledat eh, trošky optimismu, i když je pravda, že je to opravdu neuvěřitelné. Protože v tuto chvíli existuje mediální monopol, který je eh, smíšen vlastně s politickými zájmy. A proč tomu tak je? Došlo k absolutní monopolizaci médií a došlo také k dominování nebo k tomu, že vlastně ruská média jsou těmi médii, které dominují mediální trh. Já jsem rusky mluvící moldavčanka a nejde o ruský jazyk nebo o ruskou kulturu jako takovou, protože ty samozřejmě zůstávají velmi důležité. Jde o monopol, jde o falešné informace, jde o informační kampaň. Dovolte mi, abych začala. Eh, ruské kanály dominují moldavský trh. 70 obsahu v televiz, na televizních kanálech je obsah z ruských médií. Eh, je to podstatě populárnější, levnější a Moldavané se stále více dívají na ruskou televizi, na kterou jsou zvyklí po mnoha desetiletí. Všechna ruské kanály, které jsou vysílány v Moldavsku, tak jsou vlastně vysílány eh, dvěmi největšími mediálními skupinami pan Vlad Plachotňuk je jedním z vlastníků toho jednoho, velké, té jedné velké skupiny a potom Igor Dodon je vlastníkem eh, té druhé skupiny. To, již, on není jaksi přímým vlastníkem, ale pan Fulklica je tedy tím přímým vlastníkem a on je zároveň členem eh, parlamentu. Oba dva mají své prodaj, prodejní eh, firmy takže tady máme pana Plachutníka, pana Dodona a vlastně tyto dvě skupiny kontrolují až 85% celého reklamního trhu v Moldavsku. 85% opakuje. A podle poslední zprávy eh, skupiny, která se zabývá nezávislým eh, tiskem a médii, tak víme, že Moldavané jsou v podstatě intoxikováni ruským eh, obsahem, ruskými televizními show a ruskými pro programy. To znamená, že jsou informováni o tom, jak eh, Rusko je ve všech směrech pozitivní, eh, ve všech svých činnostech v regionu. Hovoří se eh, o tom, že Rusko je vlastně pozitivní obětí jak Spojených, státech, Spojených států amerických, tak také Evropy. To znamená Evropa, Ukrajina, NATO, Spojené státy americké mohou za všechno. docházet k morální degradaci nebo degradování Evropské unie a lídr Kreml, Kremlu, Vladimír Putin je představován a reprezentován jako ten jediný, který bojuje za demokracii v regionu. Ruský kanál, Pirvý kanál, má největší publikum v Moldavsku a je také nejagresivnějším propagandistickým eh, kanálem. A první kanál je vysílán vlastně tě, tou mediální skupinou pana Plachotníka, což samozřejmě vám hned podá obrázek o tom, jak moc moc tedy zastává evropské hodnoty. To znamená, že on ráno vám řekne v televizi, jak podporuje evropské hodnoty, ale potom hned v rámci těch ruských talk shows, které vysílá, zase Evropskou unii podpoka, podpok, podkopává. To znamená, že to opravdu představuje hodně velký problém. Pouze jeden příklad to uvedu. Dvě mediální skupiny pana Dodona a Plochotníka v podstatě neustále rozšiřují falešné informace o 30 tisících syrských eh, uprchlíků. Eh, činí tak také v průběhu volební kampaně. To znamená, že všichni, všichni moldavčané získávají v podstatě ten pocit strachu z nějaké invaze syrských eh, uprchlíků. To znamená, že všechny, všechny kanály pana Plachutníka a do Dona v podstatě o tom neustále spravují všechny obyvatele. A to všechno opravdu pochází původně z těch ruských kanálů. A to, co vypadalo jako vtip na začátku, se stalo velkým problémem i v souvislosti s volební kampaní. A to je pouze jeden z mála příkladů, ale když se podíváte na všechny monitorovací zprávy nezávislých kanálů, eh, tisku a zpravodajských kanálů, tak uvidíte v podstatě poměrně stejnou úroveň propagandy. To znamená, že moldavské kanály, moldavský tisk se hodně naučil od svých ruských kolegů v souvislosti s propagandou. To znamená, velmi často dokonce tyto dvě různé propagandy od sebe odlišit není, je skoro nemožné. To znamená, Moldavčané jsou každodenně bombardováni falešnými zprávami, propagandou, manipulací. A jak je možné, nebo jak vlastně v takovémto kontextu mohou přežít nezávislá média? To je skoro naprosto nemožné. Jenom 15% celého reklamního podílu a mediálního podílu na celém našem trhu tvoří nezávislá média. To znamená, my musíme bojovat s tím lidovým ruským obsahem, který pochází z mnoha miliardového eh, trhu a poté samozřejmě ještě s tou moldavskou eh, propagandou. Ve chvíli, když jste součástí těch dvou velkých mediálních skupin, tak jste součástí celé té hry. To znamená, musíte být loajální, nesmíte kritizovat vládu a musíte mít také přímé finanční prostředky z Ruska. To je v podstatě to, co se v tuto chvíli také odehrává mezi panem Plachutňukem a Dodomem a také na politické scéně. To znamená, že tady hovoříme o té roli toho dobrého evropského policisty a potom toho špatného ruského policisty a, já často slýchám o volném trhu jako o tom jediném prostředku, který je schopný eh, podpořit eh, nezávislé, eh, nezávislá média. Ale má pro vás špatnou zprávu, není tomu tak. Například největší takovou firmu mediální Eh, kterou máme v Moldavsku, tak to je prostě firma, která kontroluje 65% eh, vše, eh, vší reklamy, vší publicistiky. Dokonce do, doká, můžete dostat 80% slevu, pokud se k těmto dvěma velkým mediálním skupinám eh, přidáte. Takže Kasa Media pana Plachotňuka, to je samozřejmě ta největší skupina a eh, ta v podstatě tu slevu eh, poskytuje. A já se ptám, Ehm, kdo si myslíte, kolik lidí, kolik subjektů se této 80% slevy eh, vzdá? Protože většina lidí, nebo pro většinu lidí, jediné, co je důležité, je velké publikum a levná reklama. To je přesně to, co potřebují. To znamená, že nezávislá média, která se snaží čelit eh, ruské a moldavské eh, propagandě, vlastně má v tuto chvíli k dispozici pouze 1 milion euro pro svou činnost což je naprosto nic. A když se vrátíme k té ruské propagandě, tak eh, co proti tomu můžeme udělat? Mohli bychom neustále hovořit o tom, že je důležité změnit zákony, ale ve chvíli, eh, kdy bychom měli dobré nástroje, tak bychom mohli jednat už v tuto chvíli. Eh, TV7 před rokem, v podstatě před rokem převysílal obsah ruského televizního kanálu NT BV. Hovořilo se eh, tehdy o situaci eh, na Ukrajině a my jsme se rozhodli, že my vlastně budeme vysílat hlavně eh, analytické programy a budeme se také zaměřovat na původní ukrajinské vysílání. A co se stalo? My jsme v podstatě přišli skoro o všechny naše klienty na reklamu, přišli jsme o publikum a dokonce jsme poté ztratili i možnost eh, vysílat. Audiovizuální eh, konzul, který v podstatě bojuje proti eh, ruské propagandě, tak dal vlastně eh, autorizaci a certifikaci přímo ruskému kanálu NTV. A já chci říci, že tady v tuto chvíli je třeba si uvědomit, co se stane, když někdo v podstatě chce proti této ruské propagandě eh, jednat. Prostě přijde o všechno. Takže co může udělat Evropská unie v tuto chvíli? Může přímo sponzorovat sponzorovat nezávislé eh, kanály. Ono už k tomu i došlo. I dokonce my jako TV7 jsme takuto podporu už jednu dostali, ale v čem je problém? Eh, televize. Televize jako hlavní médium, protože 80% eh, Moldavanů se dívá na televizi. Chci říci, že televize celkově je daleko dražší než tištěná média nebo internet. My tady v tuto chvíli máme samozřejmě eh, velkou mladou generaci, která se na televizi vůbec nedívá, ale i přesto velké množství lidí většinu informací prostě eh, dostává pomocí svého dálkového ovladače z televize. A pokud eh, se chcete zabývat otázkami nepolarizované, nebo chcete vědět o polarizované eh, společnosti v Moldavsku, chcete eh, podávat objektivní informace, nebýt jak se manipulováni tě, tou geopolitickou situací, no tak musíte v podstatě jednat. Ale to okamžitě, hned teď. Děkuji vám. A teď bude mít slovo pan Makovej. Děkuji, dámy a pánové, vážení kolegové. Děkuji za to, že jste mi dali tuto příležitost tady eh, vyjádřit můj názor na situaci v moldavských médiích, zejména eh, tedy s ohledem na informační vedení války a na propagandu. Jestli dovolíte, tak bych rád mluvil rumunsky. We have translation, yes? Ja. Uh, doamnelor și domnilor, atunci când vorbim despre Republika Moldova. Čili, dámy a pánové, mluvíme tady o Moldavské republice, ale musíme si uvědomit několik eh, důležitých historických, politických, jazykových a dalších eh, faktorů, které s tím souvisují. To všechno znamená, že naše země se pořád nachází v ruské sféře vlivu. Moldavsko bylo kdysi bývalou eh, sovětskou republikou, 90 let tady probíhal proces denacionalizace. To byl proces, eh, který se snažil eh, přesvědčit obyvatelstvo této republiky, že jsou slovanského původu, ale oni jsou v podstatě eh, mají rumunský původ. Ale o to se tedy tady usilovalo během celé té sovětské éry. Stejně tak se zavedla takzvaná moldavština, která se píše Eh, cyrilikou. Je to víceméně eh, ale popřední toho, že rumunština a moldavština jsou úplně stejné, že to je jeden jazyk. Je to zase jedno falešné tvrzení, to se neustále propagovalo během doby té sovětské vlády. A dnes je to dokonce i zakotveno v ústavě, což je trochu nešťastné, protože na to mnozí poukazují. I současný prezident Moldavska na to neustále upozorňuje. On od té doby, co vstoupil, nastoupil do úřadu, změnil také eh, název oficiálního jazyka Moldavska. Od vyhlášení závislosti v roce 1991 eh, se také Eh, Moldavsko potýká s separatistickým regionem Podněstří, eh, kde má přímý vliv eh, Rusko. Je to oblast, kterou moldavské úřady dosud nemají pod kontrolou a proto je ta situace velmi nestabilní. A potom je tady Gazaušská republika, Gazaušský region na jihu země, který je také pod vlivem Ruska. Rusko tam kontroluje Eh, lokální politiky, které jsou všichni proruští. A ten ruský vliv je velmi silný. A proto se používají různé metody, eh, jsou to také ty různé propagační kanály. Eh, uzavírají se spojenectví, například byl přijat zákon v loňském roce, který měl za cíl zrušit asociační dohodu s Evropskou unii. Šlo tady také o zrušení spolupráce s NATO. A e, s tím, že by Moldavsko mělo přistoupit k euroazijskému e, společenství. A pro ruským tiskem se šíří nejrůznější mýty. E, například o tom, že by Moldavsko čelo přílivu eh, cizinců, kdyby ty volby dopadly jinak. Eh, eh, Moldavané se nacházejí v situaci, kde si nemohou zjistit nezávislé informace nebo se ověřit. Hodně lidí důvěřuje médiím a Rusku. Místní televizní kanály, já to už také říkala moje kolegyně, jsou pod přímou kontrolou politiků, kteří Eh, jsou pro ruští a tak se šíří velmi eh, falešné, nepravdivé informace, zejména v době před volbami. A za to dokonce hm, byly eh, uděleny sankce, pokuty ze strany úřadu, který má regulovat média v Moldavsku, ale nic dalšího se potom nestalo. Prosku jsou samozřejmě lze sledovat další pro ruská média, nebo přímo ruská média ze zahraničí. Proti tomu se nelze nějak bránit, nemá, ne, není proto žádná zákonná úprava, takže nikdo to nesleduje, nekontroluje, co se všechno v audiovizuální oblasti děje a jakou propagandu je tam možné vidět. Chtěl bych také ještě připomenout, že ruský vliv je velmi výrazný faktor, který ovlivňuje dění eh, v Moldavsku. A potom tady máme ortodoxní církev. V eh, Moldavsku jsou dva metropolité. Ten metropolita v Besarábii podléhá rumunskému metropolitovi, ten druhý eh, je z té proruské církve a mezi nimi dochází ke sporům při každých volbách například eh, se do toho zapojoval církevní hodnostáři. Církev vždycky byla pro ruská pro všechny pro ruské kandidáty. A bez ohledu na to, jestli to byli socialisté nebo komunisté, komunisté. A eh, to také z důvodu, že eh, proruský prezident Moldavska se opírá o křesťanské hodnoty v roce 2016 před volbami dokonce církev šířila nepravdivé informace o ostatních kandidátech. A to nebylo nějak postihováno. Nejvyšší soud Moldavska potom eh, konfrontoval moldavský parlament s tím, že by se měla změnit eh, ústava s tím, že ti, kteří se účastní takovýchto kampaní, by potom nesměli kandidovat ve volbách, ale moldavský parlament nic nepodnikl. A ještě další faktor vlivu propagandy jsou samozřejmě sociální sítě a internetové stránky. Například je to portál Sputnik, který už v podstatě funguje jako spravodajská agentura v Moldavsku a e, ty zprávy potom šíří do místních e, médií. I v této oblasti e, kontrolní rada pro audiovizuální média nedělá nic, nic nereguluje, nepostihuje všechny tyto činnosti. Naše asociace minulý týden předložila monitorovací zprávu o aktivitách ruských médií, RTL, RTS a tak dále a NTV. V podstatě jsou to všechno televizní stanice, které přejímají propagandistický materiál a sdělení z Ruska a šíří to potom Moldavsku. Neustále se drží stejné linie. Všechno špatné, co se děje na světě, eh, má za vinu Evropská unie nebo NATO a Rusko na druhou stranu je pilíř eh, civilizace. Rusko se snaží celý svět eh, zachránit před americkou nadvládou A to přesto, že asi někdo nemá žádná velká očekávání od Ruska. Vladimír Putin je oslovován jako bojovník proti terorismu například a jako věrný obránce demokracie a křesťanství. Evropská unie eh, zase podkopává morálku je negativním faktorem a stejně taky mm, Spojené státy a NATO, které vedou jenom eh, války a destabilizují celý svět. Největší část těchto sdělení, propagandistických sdělení z ruské televize, se zaměřuje proti Ukrajině. Ruské televizní kanály se tím zabývají velmi intenzivně. Neustále se to dostává do všech debatních pořadů, dokumentů, zpravodajství. A jedno z těch sdělení je například to, že Ukrajina se brzy rozpadne, nebo že nebo že z Ukrajinci se nakládá jako z občany druhé kategorie v Evropě. A e, v RNTV se například objevují záběry mladých lidí, Eh, u Manneken PIS v Bruselu. Se sklenicí vody. A ten moderátor to potom přirovnal k tomu, jak se zachází s Ukrajinou. podstatě jakoby Ukrajince, nebo jim bylo podsouváno, jakoby Ukrajinci teď museli pít moč. Na, jiném, eh, na jiné ruské televize se říkalo, že Evropané chtějí měnit mentalitu dětí v Evropě a také na Ukrajině a že se jim předkládají špatné eh, hry, štvavé hry. A používají se různé příklady, které potom mají znázorňovat, jak je to tady se vzděláváním eh, dětí. Všechno, co je špatné, tak musí přecházet z USA, a z EU a všechno, co je dobré, tak přichází z Ruské federace. Tato sdělení se systematicky šíří je to velmi intenzivní eh, propagandistická eh, eh, válka a stejně tak jsou to různé manipulativní techniky. Tendenční sdělení, žádné zdroje, jednostranná, jednostranný popis situace, přehánění, podvědomá sdělení. Například jedno vysílání, kde jsou debaty pak se vždycky objevují různé štvavé eh, texty, které vlastně nic nes, vůbec nesouvisí s tou eh, diskuzí, ale mají se dostat do pozornosti eh, lidí. Další sdělení je, že mm, Ukrajinci jsou vlastně všechno teroristi. To všechno jsou eh, zprávy, které mají podvědomě působit na posluchače. V Moldavsku potom se objevují různé karikatury, animované záběry, které mají eh, očernit eh, rozhodování v EU a na Ukrajině. Potom jsou to různé informační portály v Moldavsku. Některé jsou přímo financovány Ruskou federací prostřednictvím různých společností, které například říkají, že Evropská unie se eh, brzy rozpadne, že, že dojde k jaderné válce proti eh, Rusku a Moldavsko bude uprostřed té války, anebo že Moldavsko dopadne stejně jako Ukrajina, když eh, svou politiku nezaměří na Rusko. U té asociační dohody z EU e, se říkalo, že to rozhodně nebude nic dobrého pro Moldavsko. A pořád se říká, že Západ rozhodně všechny moldavské problémy nevyřeší a vyřešit je může jenom Rusko. Také se šířila například falešná informace o tom, že už e, nebude dovoleno slavit 9, e, svátek 9. května. kolem toho se neustále vytváří nějaká kontroverze mezi EU a Ruskem. Vlastně k různému hanění e, západu nebo těch osob, které věří v evropskou integraci, těm se předá, že jsou buď naivní, nebo jsou to hlupáci. Neustále dochází ke kategorizace osob. Někteří jsou dobří, někteří jsou špatní. dobří jsou ti, co jsou pro Rusko, špatní jsou všichni ti ostatní, kteří jsou pro EU. A ve všech pořadech se objevují různí eh, rádoby experti, kteří vždycky nastupují pro ruská stanovisko, stanoviska. Protivníci se vůbec nedostanou ke slovu, anebo jsou uráženi, anebo nemají šanci eh, reagovat. A moderátory jsou vždycky vybíráni eh, právě pro to, aby eh, to řídili tímto způsobem. Takže ta situace je velmi smutná. Na internetu eh, jednoho ruského portálu se byl také článek o tom, že ti, kteří eh, mluví rusky, také budou ignorovat v nemocnicích a ne, ne, budou mít ošetření. Neustále se podsouvá to, že ruská menšina je diskriminovaná v Moldavsku. Všechno se, eh, všechno je velmi zmatené, celé to, celá záplava různých dezinformací z těch eh, eh, z tisku, z televizí, sociálních médií. To všechno vytváří takové nepřehledné mediální prostředí, které má občany zmást. Moldavsko také nemá nějakou strategii na ochranu svého mediálního prostředí nebo nějakých pravidel. Myslím, že by bylo důležité, aby naše úřady s tím začaly něco dělat. I e, e, moje kolegyna, kolegyně o tom hovořila s tím, že někteří moldavští politici přímo nebo nepřímo e, mají zájem na to, aby v Moldavsku působila ruská média. A proti tomu se těžko vystupuje. Podle nás je důležité, aby Evropská unie vyvíjela tlak na současné úřady v Moldavsku, aby nabídla Eh, nebo spojila svou finanční pomoc eh, s určitými podmínkami a požadovala určité konkrétní eh, výsledky, například to, že se změní mediální zákony. nebo aby požadovala jiné důležité reformy. Musí se vyvíjet tlak na vládu v Kišiněvě, aby se konečně věci změnila, aby se změnila Eh, situace v oblasti médií, aby se nemohla takto beztrestně šířit propaganda z Ruska, ale i ta eh, interní propaganda. Děkuji a potom samozřejmě rád odpovím na vaše otázky. Thank you, sir. Now I... Děkuji vám. A nyní už eh, diskuse. Jako první pan Gáler. Já na úvod se musím omluvit za spoždění. Nebyl jsem tedy schopen sledovat všechny prezentace, ale snad eh, bych mohl dostat ještě něco písemně. My zde v tomto parlamentu se zabýváme i rozpočtovými otázkami, právě připravujeme rozpočtování na příští rok a tam je i hlava strategických komunikací. Moje otázka je následovná. I v různých členských státech máme pracovní útvary či instituce, které se zabývají dezinformační politikou. Do jaké míry je možné se propojit a sdílet ty informace? Nechceme se pohybovat v silosech, tak se to často vyjadřuje. Nechceme pouze se zabývat Kremlem. Ono je to samozřejmě něco, s čím se musíme poprat všichni, ale šlo by to tím, že prohloubíme informační výměnu, abychom každý věděli, jak na tom ti ostatní jsou? Děkuji. Pan Fronzulika. Děkuji. Milí kolegové, dámy a pánové, já bych v první řadě rád srdečně poděkoval třema, nebudu jim říkat zpravodajové. Jsou to naši hosté, děkuji jim srdečně. Panu Makovej chci poděkovat výslovně za to, jak to v Moldavsku vypadá. V Moldavské republice Moldavané z historických důvodů, tradicemi dědictvím jsou Evropané, jsou součástí evropského území. Je to část jihovýchodní Evropy a měli by mít právo se do náruče evropské vrátit. Co však probíhá v Moldavské republice, nás musí nutit k zamyšlení, jak to bude dál. Bude Moldavsko součástí západní Evropy anebo upadne do sféry vlivu Ruska? Ono je to otázka politické vůle a zároveň ale i z pohledu Evropské unie bezpečnostní otázka. Dá se to ale i vyjádřit z, pomě- z pohledu ekonomiky či sociálních otázek. Zde to bylo popsáno velice pregnantně. Rusko plně ovládá moldavská média a zdá se, že hybridní válka je něco, co Rusko víceméně vynalezlo a na to se nedá řádně reagovat, protože jak víte, oni takovouto strategii provozují nikoli pouze v Moldavské republice, ale i na Ukrajině a i v evropských zemích eh, intoxikace je to správné slovo. Oni se soustředují na země, které je zajímají zejména, což jsou bývalé Sovětské republiky, ale rovněž i v celé střední Evropě. A snaží se podkopávat eh, evropanství, Evropskou unii, evropské iniciativy. Co se s tím dá dělat? Musíme si uvědomit, že Evropská unie, včetně Rumunska, moldavského souseda, s nimiž eh, mnohé sdílíme, pácháme tu chybu, že například nabízíme peníze do obecného moldavského rozpočtu, tedy do rukou moldavské vlády, aniž bychom věděli, kam ty prostředky budou směřovat. Ne, měli bychom zdroje nabízet moldavským občanům. Ti díky tomu se přesvědčí, jak mohou v praxi dále pochopit Evropskou unii. Ono je to podobné Ukrajině a pobaltským republikám. Je třeba se soustředit na občany. Jakmile moldavský občan pochopí, že se mu bude lépe žít, pokud se přimkne k Evropské unii, směrem k západu, tak se stane i Moldavsko eh, příkladem právního státu, oddělení soudnictví od eh, politiky a tak dále a jiný hodnot, které chceme prosazovat. Nyní, co s tím děláme, abychom konfrontovali Rusko? Je třeba si uvědomit, že Rusko hlavně sleduje vlastní zájmy No a takže si musíme říct, jaké jsou naše zájmy, jaké jsou zájmy evropských zemí. A rovněž v kontextu Moldavské republiky. Tam je třeba jasně říci, že doufáme, že Moldavsko bude chtít s námi táhnout za jeden pro vás a že snad do budoucna se opravdu stane i členem Evropské unie. Moldavsko by nemělo se snažit o eurazijský um, obchodní eh, pakt, protože oni do Ázie nepatří. Jak víte, Rusko podminovávalo, podráželo nohy eh, Moldavské republice. Netrpěliví Rusové a dokonce byli vybízeni k tomu, aby se přestěhovali na moldavské území, aby měnili poměr Moldavanů k jiným národnostem. A pokud se nyní podíváte, jak to vypadá statisticky, dokonce i na začátku 20. století, kolik Moldavanů žilo například v těch vzdálených eh, guberních ruského impéria, bylo jich tam více, než jich bylo v Moldavské republice samotné. My musíme politicky podpořit přetrvání, přežití politické přežití eh, jak Moldavské republiky, tak Ukrajiny. Pácháme chybu i vůči Ukrajině. Proč ještě nevstoupila v platnost smlouva o volném obchodu? To dává <coughs> ESO do rukou Rusku. Je třeba v praxi zlepšit životy občanů v Moldavské republice. Ono se samozřejmě snažíme poskytovat základní míru podpory všem a i těm méně vyvinutým evropským oblastem. Ale tady je třeba zaměřit se například na stipendia pro Moldavany, na pomoc těm nejchudším, na praktickou implementaci našich hodnot, protože tady jde o společné hodnoty, o zachování míru, bezpečnosti, stability a společné evropské budoucnosti Moldavské republiky. Já se nyní musím omluvit. Mám schůzku s někým z komise a zároveň mám skupu návštěvníků. Velice rád bych zde zůstal s našimi přáteli a blížními z Moldavska. Naše zasedání je jako obvykle webstreamováno, říká paní předsedkyně, takže se pak můžete ještě k tomu zasedání vrátit na internetu. Pan Ostravičius, děkuji, paní předsedkyně. Děkuji všem, kteří k nám přišli, kteří nám přednesli takto zajímavé příspěvky. Je třeba se za každou cenu vyhnout jednostranému vnímání situace. Ono 10 hodin bude náš výbor, náš podvýbor hlasovat o mikropodpoře Moldavska. A zdá se, že pokud tam plují peníze, tak bude Moldovsko bezpečné. Ale to tak není. Mikrofinanční pomoc, když se podíváme do té zprávy, pokud tam budeme posílat pouze peníze, tak eh, jsme ztraceni. Tak tu rovnováhu nezachováme. Tak eh, se nebude dít nic. Nemoc, kde jste tu diagnózu sestavili stoprocentně správně, totiž mizení objektivního nezávislého žurnalismu, nezávislých novinářů, to je něco, co už začalo před dlouhou dobou. Monopolizace, jasné rozšiňování, zda je někdo pro či proti, i potírání svobodného projevování názoru. To si musíme říct upřímně. Scházející objektivita, příliš časté nasazování růžových brýlí a málo těch různých odstínů mm, bílé a černé, která by mohla poskytnout přesnější obraz. Pokud se tedy budeme zabývat pouze peněžními částkami, tak nepochopíme to, čím Moldavsko strádá. Moldavsko a její politici. My všichni jsme tam byli určitými hráči a vždy jsme to pochopili či vnímali tak, že je třeba podporovat proevropské strany, které se přiklaňovaly k smlouvě o přidružení. A v podstatě ta agenda pro přidružení nám měla podávat zprávy, ale zdálo se, že tam se řešení nedostavuje. Čím více jsme prováděli smlouvu o přidružení v Moldavské republice, tím hlouběji jsme se začali ponořovat do bahna. Nyní se nemá cenu politicky začít hádat, kdo je proči, proti koalici. Spíše nastal čas skutečně v Moldavsku přijmout ta správná rozhodnutí. Moldavsko, Moldavané jako národ prošlo rusifikací, sovětizací, pak opět rusifikací a Moldavané žijí v společnosti, která je do mrku kosti eh, pod kontrolou. To se omlouvám, ale to si musíme říci jasně. Eh, hovoříme o hodnotách a penězích. Někteří hovoří o penězích a hodnotách. Někdo to řekne elegantně, někdo méně elegantně. Já se omlouvám, ale řešení situace není v dohledu, pokud se do boje s tím problémem nepustíme opravdu vážně. Dezinformace a scházející informace o skutečných záležitostech, které stojí za debatu v Moldavsku vede k slepotě, občanské slepotě a k tomu, že řešení se nám vymyká z rukou. Nechci nikoho kritizovat konkrétně, žádného politika. Nemůžeme se na to dívat z pohledu ať už mm, pravice či levice. Rozhodování by mělo být konzensuální a mělo by být v rukou občanské společnosti nikoli pouze politiku, tak bych to viděl, oživení investigativní žurnalistiky v Moldově, které by prezentovalo věci, jaké jsou. Obracím se na vás, abyste mi řekli více o národních vysílatelích. Jsou dobře rozpočtově zajištění, se zdá z toho, co říkáte. No a v každé diskusi o přidružení se hovoří o posilování svobodných médií, zároveň o veřejnoprávních médiích. Neustále se to probírá. A já bych rád eh, od vás se dozvěděl něco více, například postoj parlamentu k tomu, eh, co jste zde zmínili. Eh, mají politici možnost, když se vážně podívají pod lupou na situaci eh, v Moldově, vypadá to tak eh, špatně, že když eh, z makroekonomického pohledu nic nezachráníme, tak Moldavsko opravdu zmizí z našeho pohledu, od nás se vzdálí navždy. Děkuji. Pan Schaffhauser, prosím. Jedno, že eh, se něco stane jednou, tak to nutně není eh, zvyk nebo tradice. To bych chtěl říct ještě na adresu pana Austrověče. Myslím, že při eh, výběru vašich řečníků nejste moc delikátní. Teď te, já Nevím, jestli má cenu někoho označovat za proruského, za komunistu nebo za křesťana. Věci jsou určitě složitější. Tady pan Platoniuk, který je označován za oligarchu. Já si nemyslím, že lze věci takto zjednodušovat na ty, kteří jsou proruští nebo antiruští nebo proevropští, protože tady určitá hospodářská, jazyková a historická realita, která je velmi složitá. To je moje eh, první sdělení. Snažíme se to pochopit té složitosti a nezjednodušujeme to do extrému. Je to tady eh, eh, země, která je na rozhraní, podobně jako Ukrajina, je na rozhraní východu a západu. Nevytváříme nebo nestupňujeme to napětí, ale snažíme se působit jako most. A snažme se o usmíření opozice eh, a vlády, aby věřili ve společný projekt a nevnucujme jim Evropu. Nestavme je jenom do jednoho tábora. Eh, víme, že to je nezávislá země, nepatří ani Americe, ani Rusku a to bychom měli respektovat. A to všechno v zájmu míru v Evropě. A chtěl bych také říci, že vzhledem k takto komplikované, komplikované situaci této země na rozhraní, bychom eh, si měli uvědomovat, eh, jak eh, komplikované situace v oblasti médií. Já bych jenom chtěl říci, že všechny mediální kartely byly původně proti Trumpovi, ve Francii jsou všechny mediální kartely proti Marine Le Pen a e, e, přitom jsme někdy popisováni jako příklad e, v oblasti médií. A musíme si uvědomit, že to tak není. Je to určitá realita. Ne všechno se vytváří v něčem, v něčím zájmu. Rozhodně to není jednoduché. Nemusí tady vždy jít o manipulaci. Myslím, že tady jde také o určitou mediální sociologii. No a pojďme se podívat, co se například stalo s našimi penězmi. 4 miliardy, eh, které Evropská unie eh, věnovala Moldavsku, se dvě ztratily někde, byly zpronevěřeny, ale o tom moc nevím, to by se mělo zjistit. Kolega Eh, tady už říkal, že by ty peníze neměly jít do státního rozpočtu, ale spíše na konkrétní projekty. Měli bychom eh, se více zaměřit na podporu obyvatel. A to se netýká jenom eh, situace v Moldavsku, ale globálně celé evropské politiky, která by měla se snažit pomáhat běžným občanům. A na závěr chci říci, že naším úkolem není rozehrávat nějaké hry, podporovat jedny na úkor druhých, ale spíše být jako jakýsi most mezi kulturami a civilizacemi. Thank you. Mr. Kellam. Děkuji, pan Kellan. Děkuji. Já jen bych dodal něco k tomu, co říkali předřečníci. Situace někdy mohou být daleko jednodušší, než se zdají a ve chvíli, kdy se je snažíme prezentovat jako extrémně komplikované, tak se pouze snažíme vyhnout té skutečnosti. A ve chvíli, kdy hovoříme o ruském vlivu, tak my mož- možná, nebo všichni moc dobře víme, eh, kolik let ruské peníze šly na podporu eh, kampaně eh, paní Marie Le Pen. Samozřejmě, že tady jsou i její zastánci, nicméně já jsem, nebo na mě vaše prezentace udělají opravdu velký dojem já jsem eh, opravdu mnoha desetiletí žil v ruském okupovaném Estonsku a sám jsem si zažil tu dezinformaci, tu vládní eh, propagandu. Nicméně tehdy bylo daleko jednodušší to od sebe eh, rozeznat. Bohužel dnes je tomu tak, že sice můžete se snažit být tedy nezávislými, ale přesto jste obklopeni tou neprůchodnou zdí Eh, mediální zdí a jste ovlivňováni tím, co je venku. Já si myslím, že Moldavsko se musí rozhodnout, zdali se bude přiklánět buď to té, k té moderní evropské budoucnosti anebo k ruské minulosti. Nicméně tady ten signál, který vysíláme, je extrémně důležitý. Jak těžké je jak těžké je vůbec změnit myšlení a mentalitu lidí. To je opravdu extrémně komplexní to, co vlastně stojí za touto propagandou. Ty špinavé podnikatelské peníze, ekonomické zájmy, korupce. Ale to, co musíme a potřebujeme udělat my v tuto chvíli, je zprostředkovat Moldavsku opravdu zcela jasnou evropskou perspektivu. To znamená vyslat zcela jasný signál, že je právou Moldavska stát se součástí Evropské unie. A to je přesně to, to by měl být ten hlavní signál, který chceme vyslat. Naší povinností je vás za nějaký ten čas přijmout mezi nás. Nicméně ta otázka, která v tuto chvíli vyvstává, spočívá v tom, jak tedy podpořit v tuto chvíli existující nezávislá média. Paní Kýfr o tom hovořila. Poté eh, je vůbec k dispozici Euronews v rumunštině? Ne, není. Ano. A co třeba právě internet? Já se totiž také ptám na to, jaký postoj zastávají lidé k ruské sovětské minulosti. Jak se k tomu staví? Co si o této minulosti myslí? Protože to je samozřejmě extrémně důležité, protože my všechny jako postsovětské republiky v podstatě to musíme čelit, jak se postavit, jak zpracovat tu naší totalitární minulost, totalitní minulost. Děkuji, děkuji pane Kráme za vaši připomínku, hlavně za to poslední, co jste řekl, protože to já zcela sdílím. Pan Bustinaro, ale předtím, než vám dám slovo, tak bych chtěla říci panu Schaffhauserovi, že máte půl minuty, takže se prosím připravte, protože po 30 vteřinách vám bohužel budu muset to slovo vzít. Takže tak, pan Bustináro, teď prosím. Ano, ano, půl... Vy budete mít půl minuty. Takže možná, že překvapím některé ze svých kolegů a některých takzvaných odborníků, tak já budu hovořit opravdu stejným jazykem jako pan Makovej, protože to bude jasný důkaz toho, že moldavský a rumunský jazyk jsou skoro identické. Ale nebudu se tady zbytečně tím zabývat. To co tady dnes bylo řečeno, to pouze potvrzuje jednu věc, eh, kterou jsme věděli nebo ze které jsme vycházeli. Moldavsko a také jiné státy, které kdysi patřily k Sovětskému svazu jsou v tuto chvíli opravdu manévrovacím polem velkých brutálních geostrategických bitev. To je něco, co vidíme také eh, v Gruzii, na Ukrajině, v Moldavsku, skoro všude. A ne proto, že by Západ byl ve své podstatě agresivní. Ne, je to proto, že Vladimír Putin chce zase opět získat vliv nad eh, tímto prostorem. To znamená, je to součást této hybridní války. Je to ten nejlepší nástroj, který v tuto chvíli je eh, používán. V Kišiněvě eh, je kavárna, která se jmenuje Propaganda. Mě opravdu je to kavárna, která se jmenuje Propaganda. To je nejznámější kavárna, jmenuje se Propaganda. On to opravdu není náhoda, že se i tak jmenuje v podstatě tady i to je něco, co v podstatě se staví i do role řečníka nebo takového tiskového mluvčí e, Ruska. Takže ještě něco ke Stratkomu a k nám jako Evropské unii. Já se ptám, co si myslíte, co si myslíte, že by vlastně Evropská unie měla udělat proto, aby pomohla zemím východního partnerství, co můžeme udělat proto, abychom mohli nějakým způsobem také jednat proti této agresivní eh, korozní eh, propagandě, které čelíme nepouze v Rusku. A teď se podíváme například na Spojené státy americké, na Francii, na Německo ve chvíli, kdy tady už si uvědomíme v podstatě, jak se bojuje proti těm mediálním interferencím Ruska, tak teď si představte, jak vlastně my, my, jak my jsme citliví, jak my jsme zranitelní vůči tomuto vlivu Ruska, ale jak se mu postavit, jak proti němu bojovat. A co se týče ještě těch pomocní balíčků pomoci, tak já se ptám, zdali bychom neměli podporovat tyto státy v tom, aby mohly vytvořit nějaké své vlastní prostředky a nástroje proti této propagandě, která je součástí této hybridní války. Pokud eh, by se to tedy mělo změnit, pokud eh, by se ta válka měla rozšířit z tohoto území, ne, no tak kam by se asi rozšířila? Rozšíří se do Evropské unie, kam jinam? Protože se to prostě dostane, dostane, dostane až ke hranicím eh, z minulé svaté říše římské. To je prostě tak, je tomu tak. Tady prostě jsme svědky bitvy v tom, v tom informačním odvětví a Evropská unie nabízí konkrétní pomoc těmto zemím. Ústavní soud Moldavska přijal rozhodnutí, na základě něhož je na, na základě něhož je předměstří, podměstří pardon, nezávislým eh, státem. To znamená, má také právo na suverenitu, integritu a má právo na podporu ozbrojených složek. To je něco, co je extrémně odvážné a to je přesně něco, co je třeba vyzdvehnout. Eh, pane Bustináro, já se omlouvám Eh, já se omlouvám, že, jsme to bylo, že to bylo trošičku špatně vyložené. Myslíte si, ta, ta, poslední, ta, ta poslední věc, kterou jste řekl o Podněstří, já si myslím, eh, že to je třeba ještě jednou vyložit. Eh, Předevčíren ústavní soud Moldavska se rozhodl, že Podněstří se může stát členem vojenského spojenectví proto, aby mohl chránit integritu a suverenitu svého území, protože vlastně mezinárodní komunita vnímá Podněstří jako uh, území, které je okupované. A to je rozsudek, který vynesl ústavní soud. Minulý týden hlavní eh, státní zástupce Moldavska se rozhodl, že bude na poli ústavním spolupracovat s FBI na poli boje proti E, korupci na nejvyšší úrovni, protože my samozřejmě víme, že ty státní kapacity na nejvyšší úrovni v Moldavsku jsou opravdu velmi slabé. Tady v podstatě čelíme extrémně silné skorumpované mašinérie. To znamená, že tady to je všechno propojené s různými mafiánskými, gangsterskými spolky, které nevycházejí pouze e, z Ruska, ale i tak, i tak, i tak korupce je opravdu extrémně vysoká. A proto já prosím své kolegy, abyste ještě předtím, předtím, než tady budeme hovořit o jakékoliv asociaci, tak já říkám, nejdůležitější je, aby tady prostě došlo k propojení s Evropskou unii. Tady je třeba ale zhodnotit, jakým způsobem nebo k čemu dojde, co, co, co vláda dělá k čemu dochází. Musíme opravdu zanalizovat ty niance, protože tady není nic jenom bílé nebo jenom černé. Opravdu se musíme, musíme podívat na ty niance tak, abychom zajistili, zajistili, udělali všechno pro to, aby se Moldavsko mohlo přiklonit eh, k západnímu světu a aby to zvládlo a poté můžeme hodnot, zhodnotit ty jednotlivé asistenční balíčky, ale musíme to všechno monitorovat, musíme to hodnotit, protože pokud nebudeme rozumět tomu kontextu a budeme se na všechno dívat pouze skrze tu perspektivu Bruselu, to znamená, že toto je nezbytně dobré, toto je nezbytně špatné, no tak prostě přijdeme, přijdeme o Moldavsko, prostě přijdeme o Moldavsko, prostě pošleme ho do uh, Eh, náruče Ruska. Pane Schaffhausenem, prosím vás, dávejte pozor, protože máme opravdu málo času, musíme dát slovo také ještě našim panelistům. A já bych také ještě něco ráda po vás řekla. Máte slovo. Merci, madame, d'abord de Děkuji, paní předsedkyně, že jste mi dala těch 30 sekund na reakci. Já to rychle eh, stručně využiji. Chtěl bych říci kolegovi Kelamovi, že by mě neměl poučovat o boji proti komunismu, protože já jsem mm, určitě e, bojoval proti komunismu intenzivněji než on sám. A sleduji e, situaci od, od roku 92, kdy jsem byl členem ústavní rady a v roce 95 jsem doprovázel prezidenta Širaka. Publikoval jsem článek, který e, se snažil o prohloubení vztahu mezi Ruskem a, a Francií. Takže prosím, ne, nebuďte jednostraný, nesnažte se, ne, nesnažte se svou malicherností redukovat eh, ty věci, které zaslouží mnohem větší rámec. Omlouvám se, eh, kolegové, ale nemůžeme tady dovolit žádnou ad hoc debatu. Já vás opravdu prosím, prosím. Ano, Petra z Ostrevičus a další řečníci ještě po těchto příspěvcích, které jsme tady si vyslechli, tak si uvědomujeme, že situace je opravdu extrémně komplikovaná i z politického hlediska. A Myslím si, že rozhodně nehovoříme, nejednáme jednostranně, rozhodně se nesnažíme ty věci zjednodušovat. Nicméně existují určité pokyny, které, kterých se musíme držet. A to při této naší cestě hodnocení situace v Moldavsku. A musíme se snažit opravdu najít, pokud možno, ta správná řešení. To znamená, že musíme zhodnotit modality té propagační války, ke které teď právě dochází. Já jsem samozřejmě naslouchala tomu, co říkali moji kolegové a i s ohledem na to, co říkal pan Kelam, to znamená to, co říkal o nezbytnosti zhodnotit e, také postoj obyvatelstva vůči své sovětské minulosti. To je také extrémně důležité, protože na to se pojí opravdu, k tomu se pojí extrémně mnoho důležitých věcí, ale dokonce ještě důležitější je rozumět tomu, že mnoho západně a východně evropských společností je hodně tradičních a bohužel Putinovi se podařilo znázornit se, zobrazit sám sebe jako někoho, kdo chrání tradiční hodnoty. To je opravdu absolutní ironie politiky a současného světa. To znamená, že my v podstatě dovolíme bývalému členovi KGB, aby v tuto chvíli ze sebe dělal někoho, kdo chrání tradiční hodnoty. Eh, pokud rozumíme trošičku historii, víme, k čemu došlo v našich dějinách, k jakým zločinům eh, přispěla, nebo jako zločiny konala takováto organizace, tak myslím si, že v naší eh, části světa jsme si toho velmi dobře vědomi. Takže tady neexistuje žádná rovnice mezi Ruskem a tradičními hodnotami. Neexistuje žádné rovnítko mezi Ruskem nebo slovanským původem. My, Poláci, jsme Slované. A O, nebyly to pouze e, Ruso, nebyl to pouze Putin. Já si myslím, že ti, kteří se tady snaží dělat rovnítko mezi slovanstvím a Ruskem, no tak to samozřejmě byl další nástroj imperialismu. 123 let rozdělení Polska a samozřejmě to jeho carského Ruska, pod kterým trpěli. Samozřejmě, že Poláci mnohokrát povstali. Samozřejmě, že o něčem takovém mohou hovořit všichni Poláci, všichni měli eh, v rodině někoho, kdo trpěl pod tímto jihem. Ano, říkali nám, že jsme zrádci, ale to neznamená, že oni mají právo na to hovořit jménem všech slovanských národů. To znamená, musíme říci, že jsme eh, Evropané, nebo říci, že jsme Evropané, protože nejsme Slované. Eh, to je něco, co to extrémně komplikuje. Ale samozřejmě máte pravdu, že původ, eh, jazyk, kultura je něco jiného. a tudíž já si myslím, že tady nemůžeme hovořit tady o původu a jazyku, protože tady všichni jsme byli součástí římsko-katolické eh, církve. Samozřejmě, že historický kontext a souvislosti jsou extrémně důležité. Musíme najít způsoby, jak se postavit k otázkám souvisejícím s křesťanskými hodnoty a taky se podívat na to eh, samozřejmě aby lidé, kteří jsou pravoslavní, mohli zůstat pravoslavními. Oni mají právo na to, aby byli součástí evropské kultury. Takže musíme udělat všechno pro to, aby Evropa měla co nejpozitivnější obrázek, aby se prezentovala co nejpozitivněji eh, v Evropě. protože samozřejmě všichni známe, jak si, nebo víme o těch historických, náboženských, religiozních souvislostech, protože samozřejmě víme, kde sídlí hlavní patriarcha a tak dále. To všechno tu věc komplikuje. A upřímně řečeno, je třeba se samozřejmě podívat a zohledňovat také náboženská uskupení. Nesmíme tady jednat antireligiozně, musíme vysílat pozitivní signály i těm Moldavčanům, i dalším národům, které se snaží zůstat křesťany a Evropany. Tudíž tady musíme opravdu jednat zcela jasně. Protože tady musíme opravdu zcela jasně indikovat či vyzdvihnout to, co jsme také uvedli v naší zprávě s Tratkom. Samozřejmě, že se to tam zmínilo extrémně citlivě, tedy celá ta otázka týkající se uh, Eh, týkající se náboženství, ale musíme tady najít nějakou pozitivní narrativu. Děkuji, máte slovo. Máme samozřejmě omezený časový rámec. A musíme samozřejmě ten zbytkový čas také rozdělit tak, abychom všichni měli čas se ještě vyjádřit. Takže prosím, máte slovo. Excuse me, same question. Omlouvám, takže, stej, stejn, takže stejné pořadí. Paní Kýfer, prosím. Okay, thank you very much, madam Děkuji, paní eh, předsedkyně. Já bych eh, na úvod chtěla zareagovat na to, co říkal pan Kelam, která, který mluvil o internetové komunikaci. Jak já už jsem mluvila o prezidentských volbách, tam to skóre jednoho kampaně bylo 46, eh, tato kandidátka například nemohla vystupovat v médiích, na sociálních sítích, ale pořád eh, dosáhla na tu celou skupinu které, prostřednictvím internetu, takže eh, to může i sloužit eh, těmto kandidátům. My těchto služeb také využíváme. Doufám, že se nám podaří podaří dosáhnout na stejnou cílovou skupinu Eh, pan Galer se ptal na spolupráci. My spolupracujeme s různými agenturami, máme hodně kolegů z českých států, stejně tak cestujeme hodně eh, do Rumunska, ale určitě ta koordinace by se mohla ještě zlepšit. Velmi často ty informace mají vládní úřady, které nejsou úplně transparentní, nebo protože považují za vyhrazené, eh, je to otázka politické vůle. Pan Bostenáru se ptal na to, co můžeme dělat, abychom eh, eh, mohli mm, zamezit této propagandě. Už mi kolegové říkali, že nezávislá média si zasluhují naše podporu. Eh, Evropská unie teď eh, nabízí výcvik nebo školení pro nezávislá média. My všichni víme a paní Makovej, no pan Makovej to může potvrdit, že nejnáročnější eh, je financování těch provozních nákladů, které jsou velké. Musí se o tom diskutovat, já myslím, že teď to tak není, ale možná, že by bylo dobře, aby se Evropská unie rozmyslela. Potom, co bychom my mohli udělat, můžeme navýšit eh, výdaje na strategickou komunikaci, nejenom našeho týmu, ale eh, teď se plánuje nová pomoc eh, a aby to bylo efektivně využito, tak je nezbytné na to mít kvalifikované lidi no, také v delegaci Evropské unie, aby ty peníze se mohly eh, správně využít. Víme, že lidské zdroje nejsou dostatečné, proto se obtížně za ty peníze něco eh, účelného pořizuje. Potom bych chtěl poděkovat panu Austriovičusovi za jeho vystoupení, protože je tady řada také politických věcí, které lze udělat, aby se eh, změnilo chápání je potřeba tedy eh, podle nás eh, mnohem více mluvit o korupci. A teď bych chtěla říci, a to není oficiální postoj organizace, osobně bych chtěla říci, že jako profesionálka v oblasti komunikace, pokud poskytnete makro, eh, makroekonomickou pomoc, tak to nebude dobře pro naši reputaci. To nejsou ta sdělení, které si běžní občané budou pamatovat. Děkuji, pan Morávy, paní Morávy. Já mám několik poznámek k internetu v posledních několika letech. Stoupil počet uživatelů internetu a to výrazně. Máme teď celou mladou generaci, která už se na televizi nedívá, to je dobře, ale špatná zpráva je, že pořád 80% Moldavanů televizi využívají jako první zdroj nebo hlavní zdroj svých informací. S tím bychom měli něco dělat. Já doufám, že za pět let ta situace se lepší, během té doby eh, proběhnou minimálně dvoje eh, volby a já si dělám starosti s tím, jak dopadnou, když eh, všichni se budou řídit televizí. Pan Gáler hovořil o podmíněnosti pomoci. To je jediný způsob, jak můžete Moldavsku pomoct, protože v posledních sedmi letech od roku 2000 9. Eh, se tady eh, eh, věnovala přímá pomoc moldavskému rozpočtu ještě 2 miliard, což je velmi důležité. Ale víte, co se s těmi penězi stalo? Dožili se netransparentně. Udělali se některé dobré věci, ale byla tady také řada velkých korupčních případů nejvíc v našich eh, dějinách. A eh, určitého důvodu eh, právě ta evropská pomoc byla spojovaná s korupcí. Víme, že premiér je teď ve vězení, prali se špinavé peníze přes moldavské bankovnictví. Je tedy potřeba využít té podmíněnosti pomoci. protože to nebyla jenom ruská propaganda, která měla za cíl pokles obliby Evropské unie u občanů, ale byla to také skorumpovaná elita, kterou Evropané ne vždycky důsledně kritizovali. Měli byste eh, nebo mnohdy jste přivírali oči, když eh, se objevily případy korupce a eh, Moldavané si tedy myslí, že Evropská unie podporuje skorumpované politiky. Je to určitá manipulace, ale Eh, využili to, využili to právě ruská média. A to byste si měli uvědomovat. A měli byste si také přiznat svou část eh, viny. Eh, pane Austroviči, si děkuji vám za vaši podporu. Vy jste se ptal, jak moldavský parlament reagoval na tuto propagandu. Mohl jsem uvést jeden příklad. V roce 2015 chtěli trochu agresivně přejmout. Eh, zákon na, eh, proti eh, propagandě. Proběhla tam velká debata o ruské propagandě, ale nestalo se nic. Nedostalo se to do těch hlavních médií. Prakticky nikde se o tom nehovořilo. Ničemu to tedy nevedlo a my teď čekáme na změny audiovizuálního zákona, které by měly začít platit 1. října. Možná, že to pomůže, ale teprve uvidíme, jak eh, potom budou ty kanály monitorovány, protože všichni potom budou mít jakési eh, minimum eh, místního obsahu v tom hlavně vysílacím čase, který se bude muset uvádět. A teď k eh, vyhlídkám členství. Eh, ta evropská perspektiva je důležitá, ale nebude to mít samozřejmě žádný dopad, pokud s tím nebudou spojeny podmínky. Zase se to vyžuje pro, vyžuje pro propagandu. Zase se bude, zase se bude kritizovat vláda na těch ruských kanálech. Budou říkat, eh, nemusíte nás vůbec kritizovat, protože my už jsme získali podporu na od Evropanů pro náš vstup do Evropské unie. A teď eh, ještě k eh, průzkumu veřejného mínění v roce 2016. Asi 60% Moldavanů lituje pádu Sovětského svazu. To je asi nejlepší odpověď na vaši otázku. Což také dobře popisuje, eh, jak se o tom hovoří v médiích. A ještě panu Bustinárovi, velmi stručně bych chtěl říct si to, co jste říkal o e, kavárně Propaganda a její majiteli. To je také manipulace. Já jsem spolumajitelka té kavárny. Je to eh, otevřená platforma pro diskuzi. Konají, může, můžou tam chodit zástupci občanské společnosti. Například e, příští týden eh, tam bude veřejná debata eh, o násilí takže mi věřte, že to je skutečně je diskuzní fórum, které je velmi otevřené. To, co jste říkal vy, je interní propaganda, kterou používá naše vláda, aby zdiskreditovala lidi, kteří eh, se snaží o objektivní e, žurnalistiku. Jsou označováni za ruské agenty a různým způsobem diskreditováni, aby nikdo neposlouchal. Já jako ta ruská agentka, řekněme, jsem eh, byla vyhodnocena za to, že jsem moderovala eh, velmi objektivní eh, debatní pořad televize. Děkuji. Pan Makovej. Máme už hodně málo času, protože bychom měli začít s dalším bodem. Mně stačí dvě minuty. Chtěl bych potvrdit to, co říká Natália o té kavárně Propaganda a objektivní žurnalistice v eh, Moldavsku. Myslím, že ty eh, hlavní otázky už tady byly zodpovězeny, ale já bych chtěl dodat ještě jednu krátkou věc. Musí se investovat do kvality produktů, protože to, co nabízejí eh, Rusové, to je velmi populární, je to na dobré úrovni Eh, investují se do toho miliony dolarů. A my eh, musíme mít nějakou alternativu, dobrý eh, domácí moldavský produkt. A Natália už také říkala, v říjnu vstoupí v platnost audiovizuální zákon, tam je stanovena ta míra domácí produkce ve vysílání, což je dobře. My jsme ale samozřejmě chtěli po parlamentu, aby to bylo mnohem širší, aby tady byla mnohem eh, větší podpora místních médií, aby ta potom mohla nabízet eh, něco, co eh, bude konkurenční vůči těm ruským produktům. A také máme velký monopol na reklamním trhu. Bez toho hm, se to také nezmění. To také ohrožuje nezávislost médií, protože E, hospodářská moc potom může diktovat e, politiku vydavatelství. A ti, kteří nemají potom přístup k reklamnímu trhu, tak nemají peníze. Nemají peníze z reklamy. A dochází tady k interní manipulaci během volebních kampaní, ale také Eh, v běžném eh, provozu. Děkuji. Děkuji našim panelistům za to, že jste byli tak ukáznění ve vašich příspěvcích a já myslím, že vám společně můžeme všichni zatleskat. A hned potom přejdeme k dalšímu bodu našem programu. Ladies and gentlemen.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 Colleagues, please be seated. Tak, kolegové, pustíme se do práce. Uh, we are going... Uh... Další bod pořadu jednání je bodem, v němž prezentujeme spolupráci se třetími zeměmi v rámci misí SBOP. Konkrétně se zaměříme na dva příklady. Norsko a Gruzii. S potěšením zde vítám představitele unijních institucí. Máme tady paní Kláru Gansland, eh, vedoucí útvaru pro SPOP, partnerství a dohody partnerství a dohody v rámci ESVČ. Dále zde máme paní velvyslankyni Ingrid Schulerud, zástupkyni vedoucího norské mise při EU. No a v neposlední řadě rovněž pana Irakliho Kochašviliho, zástupce gruzínské eh, mise eh, při EU. Času máme méně, než eh, jsme původně předpokládali, protože jsme přetáhli předchozí bod, ale tento bod je rovněž velice zajímavý, určitě všichni budete souhlasit. Nejdříve tedy udělím slovo eh, paní eh, Žužel eh, Gansant. Dobrý den a vítám všechny. Děkuji za pozvání. Vyjádřím se k spolupráci v rámci SPOP s partnerskými zeměmi. Na úvod několik slov o obecném kontextu. Snad stojí za zmínku, že v průběhu loňského roku s potěšením sledujeme pokroky, již bylo dosaženo v rámci té spolupráce. Partnerské země EU nadále velice aktivně podporují společnou um, obranou a bezpečnostní politiku. Vedeme dialogy, ty rovněž byly rozšířeny a to na různých úrovní. Počínaje tou nejvyšší, například mezi Pedrem Sarano, to je náš zástupce generálního tajemníka, z jeho protějšky v rámci zemí, jich se to týká, ale i na úrovni poskytování konkrétních služeb je veden dialog. Zásadním cílem toho dialogu je samozřejmě sdílení informací, výměna informací, ale i plánování v oblasti bezpečnostní a obrany. A rovněž snaha dopracovat se ke společnému přístupu, společnému chápání situace, včetně výzev. Samozřejmě, že se zabýváme i otázkou účastí třetích zemí v rámci operací a misí SPOP Z toho pohledu třetí země významným způsobem přispívají a obohacují naše eh, vnímají naše informace i naše aktivity. Například eh, gruzínské útvary, obrané ochranné útvary, eh, jak UTM, RCA, tak ta předchozí, pak fregáta, která byla v rámci operace Atalanta eh, aktivní eh, u Korejské republiky a pak ještě se účastníte i operace Sofia a Srbsko poskytuje lékařskou pomoc eh, u všech SPOP misí, což je rozhodně nezanedbatelné přispění připomenu pár důvodů, proč partnerství SBOP a spolupráce se třetími zeměmi vůbec probíhá. Proč navazujeme ta partnerství a proč tak úzce spolupracujeme. Za prvé, zlepšujeme interoperabilitu. Zároveň taková spolupráce přispívá ke sdílení té zátěže, která se váže se zajištěním bezpečnosti. Dialog zároveň podporuje budování vzájemné důvěry a nabízí možnost lépe sladit své kapacity s unijními, což je zejména významný faktor u zemí, které aspirují na členství v EU do budoucna a ze strany EU můžeme nabízet odborné znalosti odborníky a zaplnit případné mezery. Partnerství v rámci SBOP může být i dalším nástrojem budování odolnosti těchto zemí a zlepšení i bezpečnosti z pohledu EU. Pár údajů. V současné době k březnu letošního roku máme 13 partnerských zemí, které přispívají k devíti misích a operacích. Znamená to v praxi 500 osob, což je spíše taková momentka. Ono to samozřejmě kolísá, časem to stoupá, klesá. Máme jednak generování útvaru, pak rotaci a tak dále. Jak už jsem se ale zmínila, nejde ani tak o počty. Jde o ty klíčové spouštěče a klíčové akce, kde tyto země přispívají. A nyní EU TMRCA. To je nedávná záležitost, kde jsme právě se rozhodli v rámci výboru pro politickou bezpečnost a to bylo v květnu loňského roku, kde jsme přizvali devět zemí. V jejich řadách se nachází jak právě Gruzie, tak i Norsko, které jsou zde přítomny. Jak už jsem řekla, Gruzie opravdu signifikantním způsobem přispívá svým útvorem pro ochranu bojových jednotek. Paní předsedkyně, já bych nyní konkrétně zde uvedla pár údajů ke spolupráci s Gruzí. Tady bych ráda vyjádřila konkrétně uspokojení z toho, jak ta spolupráce v rámci SBOP přímo vzkvétá. A e, opravdu mohu zde veřejně uznat a pochválit přispění Gruzie a právě i v oblasti UNTRCA máme Platon, který chrání. Dále bych ráda vyzvala Gruzii, aby udržela své přispění na stávající systémy v rámci misí SD, SPOP a snad i, aby vyslala více svých eh, představitelů do jiných misí. Ono je to vzájemně výhodné, jak už jsem řekla, že máme možnost jak obohacovat eh, schopnosti, tak zdroje, obohacovat interoperabilitu, vzájemně se vyměňovat zkušenosti a pomáhá to i podporovat legitimitu eh, CSDP tím, že je jasné, že se nejedná o pouhý unijní projekt. A nyní krátko a středně době v rámci v rámci politiky východního partnerství hovoříme o prohloubení spolupráce v oblasti bezpečnosti a že by Evropská unie mohla přispět budováním kapacit v zemích východního partnerství a posilování schopností jak v civilní obraně, tak i v obraně vojenské. Je důležité udržet monitorovací misi EUMN. Současný mandát platí do 14. prosince roku 2018. A tady to je taková, takové slabé místo v té spolupráci EU eh, e a Gruzie Vítáme dokončení vyjednávání smlouvy o bezpečnosti informací, která otevře novou kapitolu v dvoustranných vztazích do budoucna. A nyní Norsko. Obracím se na představitele Norska. V případě Norska, no samozřejmě vítáme zájem Norska eh, eh, přispět k CSDP, Norsko, všichni víme, sdílí evropské hodnoty. V mnohem jsme zajedno a je to náš tradiční dlouhodobý partner a přispění Norska eh, v současné době například spočívá v tom, že vysílá představitele do poradní mise na Ukrajině. Chceme to rozšířit a uvažujeme i o spolupráci expertů, kde to bude ještě konkrétnější ta podoba. Chceme i u Norska eh, jednak eh, ocenit jejich přispění, vyjádřit eh, naději, že bude pokračovat a rovněž, aby zvážilo tu školící misi ve Středoafrické republice, kam jsme Norsko pozvali k účasti. Rovněž stojí za zmínku, že samozřejmě účast v misích CSDP může zacházet i dál než pouze eh, pracovníci a vybavení. Je možné přispět i finančně. V praxi se to rozhodně projeví. Můžeme mít například paralelní projekty, které se budou vzájemně doplňovat a podporovat. Podporovat školicími se a i úsilí o budování kapacit může takto být potvořeno. S Norskem probíhá pravidelný dialog týkající se bezpečnosti a obrany a to jsou velice vhodné příležitosti probírat si to, jak vnímáme výzvy v oblasti bezpečnosti a jak si s nimi počínáme. Jako spojenec NATO Norsko rovněž se účastní v eh, zasedáních bezpečnostního výboru EU plus 7. Máme rovněž formát plus 9. I tam se Norsko účastní. Tedy, když máme unijní výbor pro bezpečnost a protěžky mezi spojenci NATO i tam s Norskem kontakt je a je užitečný. Jedno zasedání PSE plus 7 se odehrálo v roce 2016, což nám poskytlo vyměňovací názory tehdy eh, konkrétně ke krizi v Libii a Sýrii. Já se omlouvám, paní předsedkyně, že jsem hovořila tak dlouho, ale chtěla jsem, aby zde zaznělo vše a aby bylo zcela jasné, jak si té spolupráce vážíme. A nyní eh, paní eh, velvyslankyně Šulerud, máte slovo. Děkuji, paní předsedající, vážení poslanci, děkuji za pozvání a za možnost vyjádřit se na půdě tohoto výboru. Děkuji paní Gamsland za to, jak se se o nás vyjádřila. Je mi ctí, že zde mohu pohovořit i já. Ráda bych přispěla norskými výhledy na evropskou politiku obrany a bezpečnosti, než konkrétně se vyjádřím k operacím CSDP. Eh, nejdříve chci zdůraznit to zásadní. Norsko opravdu velice šire, široce a konkrétně spolupracuje s celou Evropskou unii v oblasti bezpečnosti a obrany. Vážíme si toho, rádi bychom rozšířili um, ty um, ty koleje, na kterých ty, mm, ta odvětví, kde spolupracujeme a určitě by stálo za to vést důslednější dialog už ve fázi plánování. Žijeme v turbulentních dobách, které jsou složité, i výzvy jsou stále složitější. Je to v podstatě bezprecedentní. Transatlantické vazby a NATO zůstanou pilířem norské bezpečnostní politiky. Ale abychom si dokázali poradit se současnými výzvami, potřebujeme spolupracovat v rámci Evropy více, v méně a tomu se Norsko chce věnovat. Tak toto Norsko vnímá. Chceme, abychom mohli spolupracovat v rámci OBSE, e, máme vazby na Evropu, máme vazby na šengenský prostor, jehož jsme, jak víte, členy, a i e, zahraniční a bezpečnostní politika, e, vnitrostátní politika, obrany, schopnost. Všude máme pocit, že jsme opravdu velice úzce přidružení a spojení s EU. Včera jsme měli um, ministra obrany, který navštívil ESVČ eh, e a dnes náš eh, minister zahraničí spolupředsedá eh, ve výboru, který se věnuje palestinské ekonomice společně s paní Mogheriniovou a náš premiér se dnes sejde s panem Tuskem a s panem Junkrem, takže opravdu tady ty kontakty jsou silné, solidní, pravidelné a tak to bude i nadále. Norsko přispěje částkou 2,5 milionů eur různým členským státům EU v rámci podpůrných programů. Nedávno naše vláda komunikovala záměr intenzifikovat spolupráci v rámci bezpečnosti. Je to bílá kniha předložená parlamentu. Považujeme to za cestu k míru a prosperitě. Norsko je nejsevernější zemí Evropy a v rámci našich hranic máme um, i moře, mořské mořský prostor a i naše zásoby e, ryb jsou velkým ekonomickým bohatstvím. Kromě toho máme i hranice s Ruskem. To je velký a často nepředvídatelný soused. Taková to trochu netypická zeměpisná poloha profiluje naši politiku. Nedávno jsme přijali nový dlouhodobý obraný plán eh, a zásadním způsobem jsme zvýšili výdaje na obranu na rok 2017. Dlouhodobě chceme obohatit rozpočet eh, norské armády o 18 miliard eur, což je jasný signál, že Norsko bere eh, svou bezpečnost vážně a zároveň je to i signál, že vážně přistupuje i k povinnostem vůči svým spojencům. Zásadní pro norskou obranu je NATO, stejně jako je tomu u mnoha jiných zemích v Evropě. Spoléháme na partnerství v rámci NATO už celé, celá desetiletí a takto uvažujeme i do budoucna chceme eh, spolupracovat v mnoha otázkách týkajících se i zahraniční a obrané politiky a jsme pro větší, užší spolupráci EU a NATO. Myslíme si, že to prospěje i transatlantické bezpečnosti. NATO, NATO a EU sdílí eh, základní hodnoty a i určité eh, politické aspekty chceme i politicky uvažovat hlouběji o spolupráci a doplňování se hybridní hrozby, kyberobranost, boj s terorismem a i mořská obraná politika. Jak už jsem se zmínila, bezpečnostní situace je v současné době velice um, složitá a je třeba spolupracovat, pokud uvažujeme podobně. Um, terorismus, podminovávání vnitrostátní situace, hrozby ze strany sousedů. To jsou naše společná ohrožení. Ohrožení, eh, kterým čelí každý Evropan. Docházíme v Norsku k závěru, že eh, ve světě, který se stále více integruje, musíme začít eh, hájit naši bezpečnost už za našimi hranicemi. Musíme zajistit lepší vzájemnou sladěnou politiku hospodaření s našimi zdroji a nástroji Minulý týden jsme prezentovali parlamentu Bílou knihu týkající se eh, zahraničně bezpečnostní politiky. Hlavním premisou je intenzifikace spolupráce právě s EU v oblasti eh, bezpečnosti a obrany a rovněž poskytovat pomoc nestabilním oblastem na východu a jihu Evropy a zároveň být silným hráčem v rámci NATO. Vláda eh, provede strategii posilující angažovanost Norska v, v státech, eh, které nejsou silné, zejména v Africe. Eh, tím doufáme, že přispějeme ke stabilitě v těch státech, otevřeme eh, ambasády i v Mali a v Tunisku, v Alžírsku už velvyslanectví máme. Další premisa té bílé knihy je užší spolupráce v oblasti bezpečnosti s EU, včetně plánování a provádění eh, misí CSDP. Norsko je partnerem, který přispívá k mnohým z těchto misí, ať už eh, v civilním nebo vojenském smyslu od roku 2002. V roce 2004 podepsalo Norsko s Evropskou unii rámcovou dohodu, která upravuje tyto vztahy. Dostáváme pozvání účastnice konkrétních misí a tam, kde naše vláda dospěje ke kladnému rozhodnutí, tak eh, právě toto rámcové ujednání pomáhá eh, všem vše uspořádat. Máme rizikové oblasti a pomoc v těchto oblastech znamená obrovskou odpovědnost jak pro EU, tak pro všechny přispívající země. Zejména v případě třetích zemích význam kvalitní a e, dobře načasované interakce je rozhodující. Potřebujeme informace v plném rozsahu, jak z pohledu fakt, tak i kontextu, abychom se mohli správně rozhodnout, co se týče naší účasti. Včasné informace jsou rozhodující i z pohledu zapojení parlamentu, no a to určitě vy v Evropském parlamentu dobře takové věci rozumíte. Rádi bychom byli eh, zapojeni už do včasné fáze plánování. Norsko není členem EU, proto se neúčastní rozhodovacích procesů, ale o to důležitější je, aby, jak už rozhodnutí je přijato, bychom mohli je spolu utvářet formát přispívající země by měl být flexibilnější a inkluzivnější už i ve fázi strategického plánování těch eh, operací. Se zájmem sledujeme, že se eh, uvažuje o i jiné podobě spolupráce, kromě eh, toho, že vysíláme příslušníky. Rádi přispějeme i materiálně a finančně, co zvýší flexibilitu těch zemí, které chtějí takto přispívat a bude to spravedlivější sdílení zátěže. Společně s Evropskou unii a členskými státy přispíváme eh, v místech jako eh, Kosovo, eh, Edenský záliv, Indonésie a to jsou jedny z mála. Víme, že si vážíte našeho přispění v těch misích i členské státy a hostitelské země rovněž. My si sami vážíme získaných zkušeností které přivezou zpátky domů naši představitele. Jako nečlen EU chceme přesto se účastnit unijních misí, protože si myslíme, že to je správné přispění k tomu, jak EU musí sehrávat úlohu co by strážce bezpečnosti, obrany schopnosti. Norsko do toho kontextu dobře zapadá. Uvítáme i nové arény, interakce, například v obraně a bezpečnosti jak už zde bylo v rámci ESVČ zmíněno, eh, stávající PSC plus 7 a plus 9 jsou užitečné, vážíme si rovněž výměny názoru na jiných fórech, například eh, vojenský výbor EU. Vítali bychom rovněž i konzultace s jinými skupinami a zeměmi. Bilaterální konzultace s Evropskou unii eh, o otázkách bezpečnosti a obrany jsou užitečné i pro nás. Měli bychom se snažit, aby probíhaly pravidelně a častěji. A na závěr vítáme další snahy ze strany EU eh, rozvinout, prohloubit strategický přístup spolupráce právě v oblasti bezpečnosti a obrany. Eh, chápeme to tak, že mnohé záležitosti, o nichž já už se zmiňuji, už jsou zvažovány jako součást těchto snah, což jsem ráda, že slyším odpovídá to i našemu názoru a výhledu, i našemu vnímání spolupráce s jinými zeměmi a i té bílé knize, kterou jsme předložili. Budeme rádi pokračovat v diskusích jak s členskými státy EU, tak s EU jako celkem, tak i s Evropským parlamentem a ceníme si velkého potenciálu vzájemné spolupráce. Děkuji. Ambassador, thank you. Děkuji. Děkuji paní velvyslankyně za tento opravdu velmi komplexní briefing, který se týkal spolupráce mezi Evropskou unii a Stockholmem. Bylo to opravdu extrémně zajímavé. A pan Irakvi Korašvili dostane slovo a bude hovořit v jménu Gruzie. Děkuji mnohokrát, vážené dámy, vážení pánové, vážení poslanci Evropského parlamentu. Je pro mě opravdovou podstou, že mohu hovořit o eh, účasti Grůzie na misích společné zahraniční, tedy bezpečnostní obrané politiky. Děkuji. Budu tedy hovořit o těchto misích, budu hovořit také o některých zjištěních, ke kterým jsme došli. Jistě víte, že evropská a euroatlantická integrace je to, pro co jsme se rozhodli eh, v rámci našeho dalšího politického směřování. Grůzie chce udělat všechno pro to, aby eh, byla prováděná ambiciozní agenda spolupráce Evropská unie a Gruzie. Mezi naše klíčové priority naší spolupráce patří samozřejmě prohlubování spolupráce, hlavně tedy v naší společné zahraniční a obrané politiky. A proto také e, se účastníme těchto společných misí, které spadají pod agendu společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Můžeme vám v tuto chvíli vysvětlit, proč se vlastně chceme účastnit misí SZBP. Protože chceme být součástí a cítíme se jako součást evropské rodiny. Chceme udělat všechno pro to, aby bezpečnost v našem regionu byla co nejsilnější a myslíme si, že právě Evropská unie je straškyní této bezpečnosti. Dále, co se týče nezávislosti. Samozřejmě i nadále čelíme současným eh, výzvám, které vychází také z, naší eh, geopolitic, z našeho geopolitického umístění. A proto je třeba si uvědomit, co se děje za našimi hranicemi. A teď třetí důvod. My jsme měli opravdu uh, smolu s naším eh, severním eh, sousedem, který několikrát agresivně vniknul na naše území. A proto nám jde o to, aby stabilita a bezpečnost v našem regionu byla co nejsilnější. A chceme udělat tedy všechno pro to, abychom byli schopni přispět také k této bezpečnosti. Eh, to znamená, že využijeme všechny snahy, které máme eh, k dispozici pro to, abychom posílili bezpečnost a stabilitu. Eh, samozřejmě my nejsme pouze konzumentem takovýchto bezpečnostních strategií, ale jsme také poskytovatelem bezpečnosti. A chci také říci, že účast na misích SZBP je z vojenského hlediska opravdu extrémně zajímavá. Já se omlouvám, že vás přerušuji, ale já bych byla velmi i ráda, kdybyste mohl hovořit trošičku pomaleji, protože je to velmi těžko tlumočitelné, když hovoříte takto rychle. Uh, A ten poslední důvod, který jsem chtěl zmínit, spočívá v tom, že zkušenost, kterou získáváme s účasti na misích SZBP, je pro nás opravdu extrémně důležitá, protože posiluje samozřejmě také kapacity našich ozbrojených služeb, složek, stejně jako také to posiluje a podporuje naši interoperabilitu gruzínské ozbrojené složky mají opravdu už velmi velkou zkušenost z mezinárodních mírových misí. Eh, začali jsme se účastnit těchto misí v roce 1999 a účastnili jsme se misí eh, v Perském zálivu na západním Balkáně a v jiných regionech. V roce 2013 jsme se také podepsali rámcovou dohodu s Evropskou unii. Na základě ní jsme získali právní základ, pomocí něho se můžeme účastnit účastnit misí SZBP. To znamená, že v roce 2014 v černu jsme už poprvé tedy využili naše jednotky v rámci Eurofor um, ehm, ICR. A chci pouze eh, vyzdvihnout to, že jsme tedy poslali 156 eh, našich eh, lidí na tuto misi, což vlastně byla druhá největší jednotka hned po francouzské jednotce. A této misi, součástí této mise jsme byli opravdu až do samého konce a, měli, měli, a pomocí tedy našich dalších dvou jednotek jsme, zůč, jsme zůstali tedy eh, aktivními účastníky. Také co se týče eh, Centrální Africké republiky, tak i tady se účastníme eh, mise. Máme tady pět rychlých reakčních jednotek. A v tuto chvíli se máme také naší četu v ve Rwandě a my samozřejmě se chceme i nadále těchto misí i dalších misí účastnit. Tudíž já si myslím, že toto lze opravdu nazvat zásadním příspěvkem eh, Gruzie. Já vám chci v tuto chvíli také všem poděkovat. Eh, děkuji také kolegyni za ta milá slova namířená na, nám. Chci také říci, že jsme se účastnili, a to, je, to v podstatě se ubírá tím stejným směrem, jak už jsem naznačil, byli jsme tedy, účastnili jsme se misí v Mali, ve Rwandě a eh, u všech misí se snažíme zůstávat, zůstávat až do konce. To znamená, tady u těchto misí jde o květen roku 2018 a chci také hovořit o těch civilních misích. Máme naše expertní či odborné eh, poradce, kteří například byli činí na Ukrajině, nebo jsou stále, nebo byli na Ukrajině mezi zářím 2015 a zářím 2016. To znamená, že my jsme se samozřejmě z této naší účasti na těchto misích mnohému naučili. Samozřejmě, že jsme museli čelit určitým výzvám, ale i přesto jsem extrémně vděčný za příspěvek a chci děkuji eh, Německu, Francii, eh, Švédsku a Spojenému království za jejich obrovskou podporu. A chci také eh, zmínit také také své lotyšské kolegy, kteří nám pomohli také s se zprávou prostředků, které k nám eh, plynuly s SZBP. Také si uvědomujeme, že hlavní výzvou je samozřejmě to časové omezení pro plánování a poté výkon těch eh, naplánovaných aktivit, protože eh, právě pro třetí země je to opravdu velmi těžké, protože nejdříve samozřejmě je třeba přijmout eh, politické rozhodnutí o účasti na této misi. Poté vlastně musíme vyčkat na rozhodnutí ze strany Eh, Evropské unie a eh, samozřejmě potom všechny ty technikálie. V našem eh, případě chci říci, že my samozřejmě chceme poskytovat i nadále logistickou a strategickou podporu, i když ty naše kapacity jsou poměrně omezené. To znamená, že vedeme bilaterální eh, konzultace a samozřejmě se snažíme spolupracovat i s externí eh, službou Evropské unie. To znamená, že, jak říkám, my se snažíme opravdu co nejvíce eh, se úče, aktivně účastní těchto společných eh, aktivit. A teď se budu opakovat a řeknu, eh, všechny problémy, kterým jsme doposavat čelili, jsme se snažili vyřešit a dařilo se nám řešit díky skvělé spolupráci personálu ze strany Evropské unie. To znamená, chci také poděkovat i za uh, Eh, veřejnou podporu evropských eh, misí, eh, což je něco, co my, na co my také hledíme. Je velmi důležité, aby tato podpora pokračovala i nadále a účastnili se jí všechna média, včetně tedy těch hlavních kanálů. protože my jsme takovéto kampaně vedli i v souvislosti například eh, s bezvízovým stykem a jinými aktivitami. Ty kampaně se opravdu eh, povedly a i díky tomu vlastně Gruzie může i nadále spolupracovat eh, na aktivitách a operacích v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Děkuji, pane Korašvili, děkuji vám opravdu mnohokrát, děkuji vám za vaší prezentaci a v tuto chvíli dávám slovo svým kolegům. Já nevím, jestli pan Gale chce k tomu něco říci. Je trochu uh, ironické, že se musím tady dnes omluvit už po druhé, protože já mám tolik souběžných věcí a přitom to téma je velmi zajímavé. Já jsem uh, před chvilkou předsedal závěrečné, no, zakončení našeho tuniského týdne. Eh, Tunisko, jak víte, je naším jižním sousedem a nachází se v oblasti řady krizí. I to by mohl někdy být kandidát na eh, naše spolupráci v rámci misí SBOP. Jenom abych to trošku, eh, trošku uvedl, co jsem dělal mezi tím, kdy jsem tady nebyl. Já samozřejmě vítám, že tady dnes máme zástupce Norska a Gruzie. Norsko je samozřejmě plnohodnotným členem NATO, členem hospodářského prostoru. a různými způsoby eh, jsme s Norskem svázáni, což ukazuje, že o krok dál, nebo o jeden malý kruček dál, eh, je účast na misích eh, SBOP. A co se Gruzie týče, já jsem tam byl v loňském roce dvakrát a byl jsem také na misi. Navštívili jsme i naše pozorovací misi, eh, kterou tam máme. Že dochází k eh, upevňování té hranice kolem okupovaných území v Gruzii. A co se týče vaší účasti na těchto misích, je asi dobrá příprava na další integrační kroky, mám-li to tak nazvat. Protože když už víte, jak spolupracovat, co pro to všechno musíte udělat, tak eh, to potom eh, vytváří určitá očekávání a my víme, že se můžeme spolehnout na gruzinský příspěvek. Nemám nutně otázku, kromě toho, jestli jste spokojeni s tím, jak se situace vyvíjí Máte pocit, eh, že po vás chceme moc nebo málo, nebo že bychom měli být přísnější eh, ohledně finančních aspektů? Já upřímně řečeno nevím, jestli máme nějaká specifická pravidla, kromě těch, co máme v rámci Athena. Nevím, jestli máme jiné možnosti, jestli můžeme nabídnout víc v tomto ohledu. Takže by mě zajímalo, jak se na to díváte. V Norsku určitě máte spoustu peněz na to, abyste se mohli účastnit těchto misí. Děkuji. Pan Štětina má slovo. Dámy a pánové, prosím, vemte si sluchátka, budu mluvit česky. Já mám eh, otázku na pana Kohašviliho. Tam se proto, poněvadž příští týden odjíždím do Tbilisi jako člen delegace IPP. E Těším se na to a budeme určitě mluvit i o bezpečnostních otázkách. Vy jste mluvil o přítomnosti eh, gruzínských eh, vojáků na misích EU. Já bych připomenul eh, nějakou jednu jinou, jinou oblast. A připomněl bych Ukrajinu. Já vím, že na Ukrajině v takzvaných dobrovolnických batalionech, jako je například Donbas nebo Azov, anebo i jiných, bojují gruzínští vojáci, stejně jako e, občané jiných zemí Evropské unie. Občané zemí Evropské unie tam nejsou jako oficiální zástupci svých zemích, ale bojují tam jako dobrovolníci. Právě tak si myslím, že pomáhají bránit Ukrajinu před eh, ruskou agresí dobrovolníci gruzínští. Nebo se mílím, eh, nepřistoupila náhodou Gruzie k nějaké eh, sofistikované oficiální pomoci Eh, co se týče boje Ukrajiny proti Ruské eh, federaci? Nějakou, nějak, nějakou formu, jestli ne, neexistuje nějaká eh, forma vojenské pomoci, třeba materiálové. Některé země Evropské unie již po zrušení embarga na vývoz zbraní na Ukrajinu zbraně vyvážejí. Jestli Gruzie našla už nějaké jiné formy než jsou jenom dobrovolníci, aby podpořila boj Ukrajiny proti eh, agresi Ruské federace. Děkuji. Thank you, Mr. Kuzo. Děkuji, pan Kuzo. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, budu hovořit španělsky. Chtěl jsem se zeptat paní Gaslen, protože my už eh, jsme tady si něco vyslechli o Gruzie a Norsku, ale chci se zeptat, zdali v tuto chvíli se zamýšlíme o začlenění dalších států a pokud chci se zeptat, zdali není paradoxní v podstatě zapojovat tyto třetí státy, i v případě tedy Gruzie, když už máme například misi EUMM to znamená, já se ptám, je to v pořádku, když tady tady máme misi a zároveň ten stát pokračuje v jiných misích, či účastní se jiných misí? Díky. Či pan posel Bogdan Zdroje. Pan poslanec Bohdan Zdrojevský chtěl by se vyjádřit. Ano, děkuji srdečně. Nejdříve vyjádřím uspokojení z toho, že slyším, jak se prohlubuje ten prostor pro spolupráci s třetími zeměmi, jak s Norskem, tak i s Gruzí. Pro mě je Gruzie nesmírně důležitým prostorem, který by se mohl stát klíčem ke stabilizaci jak politické, tak vojenské a ve velice důležitém zeměpisném prostoru, takže děkuji a jsem vděčný za to pozvání. Já na výboru pro kulturu jsem prožil velice zajímavé zkušenosti při zachraňování například polského kulturního dědictví. A tam chci zdůraznit, že se Norsko angažovalo velice široce a zároveň nesmírně kvalitně. Uh, a nyní rád slyším, jak Norsko aktivně vstupuje i do prostoru naší obrany. Na druhé straně vnímám, že ty komunikační kanály nefungují dokonale, nefungují dostatečnou měrou a je třeba to opakovat. A rovněž prohlubovat komunikaci. Ke Gruzii tady mám jednu otázku pro našeho hosta. Víme, že Gruzie má dva důležité sousedy. Sousedy z vojenského hlediska důležité. Na severu Rusko samozřejmě a na jihu hovořím o Turecku. A já bych rád věděl, jak je dnes vnímána situace toho, jak vypadá situace v Turecku, eh, jak to vnímají Gruzíni a jak vypadají komunikační kanály, abychom mohli spolupracovat v rámci NATO a reagovat na to. Děkuji, pane poslanče. Děkuji. Já jsem se ještě chtěl zmínit o tom, že včera jsme měli příležitost diskutovat s generálním tajemníkem NATO, Jensem Stoltenbergem, který přišel na společnou schůzi eh, výboru SEDE a AFET. Nebylo to poprvé a tam jsme měli příležitost diskutovat také o těch nových podmínkách eh, spolupráce mezi EU a NATO po varšavském summitu NATO. Možná, že byste také mohl reflektovat, pane velvyslanče, jak ta spolupráce paní velvyslankyně, jak eh, ta spolupráce vypadá například v oblasti kybernetické bezpečnosti nebo eh, boje proti hybridním hrozbám. Já vím, že to je trochu mimo to hlavní téma naší dnešní diskuze, což jsou ty mise SVOP, které, které eh, my si velmi vážíme vašeho příspěvku k těmto misím a operacím. Také eh, jsme během eh, návštěvy Ukrajiny se mohli setkat eh, s těmi místními zástupci a s představiteli tamnější mise. A co se týče Gruzie, tam jsme měli delegaci do Středoafrické republiky v roce 2015 takže tam jsme mohli zase se seznámit s názory gruzínských zástupců v této misi. Podobně jako to byla delegace do Mali v tom předchozím roce, kde jsme také mohli se seznámit s gruzínským příspěvkem k misím SBOP. Je to všechno velmi zajímavé. A já bych teď se chtěl obrátit na naše panelisty, aby zareagovali na tu diskusi. Možná, že jako první paní Gansland a potom paní Babislankyně Šlurenta, potom pan Korašvili, aby to bylo ve stejném pořadí jako vaše příspěvky. Děkuji paní předsedkyně. Co se týče otázky ohledně toho, jestli eh, vyzveme k účasti další státy, chtěla bych jenom připomenout, eh, že máme už 18 těch rámcových dohod o účasti. To tady bylo zmíněno oběma mými kolegy na panelu, což je určitá známka toho ochoty obou stran, jak tedy EU, tak i těch eh, signatářů těchto rámcových dohod o účasti, o možnosti hlubší spolupráce. Jde tedy o to, jak to usnadnit, aby mohli být eh, vyzváni k účasti na konkrétních eh, misích. Ale chtěla bych také zdůraznit to, že už jenom přítomnost těchto dohod neznamená, že je to automatické. Vždy musí se tato věc rozhodnout. Rozhodují o tom členské státy o tom, jestli vyzvou třetí zemi k tomu, aby se podílela na nějakých operacích nebo na misi. Jestli vůbec ta mise bude otevřená k účasti ostatních, protože některé mise jsou úzce eh, vymezené jako mise čistě členských států EU. A tam, kde se tedy nabízí účast ostatním, tak to musí eh, být také doporučeno ze strany velitelů. Je to tedy poměrně náročný proces, ale ten, eh, ta možnost eh, pozvat někoho dalšího existuje. A teď k otázce ohledně toho, že eh, Gruzie je sama hostitelem mise na svém území a přitom je také účastníkem misí SBOP, já si nemyslím, že v tom je nějaký paradox. Eh, už náš kuzinský kolega říkal, že nechtějí být pouze pasivními spotřebiteli bezpečnosti, ale chtějí také tu bezpečnost nabízet. A my se velmi vážíme vašich zkušeností eh, s účastí v dalších, dalších mírových operacích. a to, že máte eh, na to vyhrazenou vojenskou jednotku, kterou tam můžete poslat, takže v tom já žádný rozpor nevidím. Paní velvyslankyně Schulerund. Thank you. Já na úvod poděkuji členům výboru sede za lichotivá slova. Vážíme si spolupráce s vámi, ale i se všemi ostatními evropskými institucemi. No a dialog s Evropským parlamentem na něm nám samozřejmě záleží konkrétní otázka týkající se eh, kyberterorismu, kyberohrožení, boje s terorismem tady. Nejsem schopna odpovědět dnes, ale ráda se vám ozvu. Ono to rozhodně se týká jak NATO, tak obrané politiky EU, která musí být posílena. O tom není pochyb. Norsko se snaží budovat určité základy pro posílenou spolupráci s EU a jakmile parlament rozhodne, norský parlament k té bílé knize, tak se ráda vrátím a proberu to konkrétně a už předem děkuji za pozvání. Děkuji, říká paní předsedkyně, pan Kohašvili. Děkuji. Já oceňuji, že kladete tak zajímavé otázky. Vynasnažím se reagovat na všechny, ale i z pohledu toho, že jsem představitelem ministerstva obrany či obrané složky, tak možná z mé strany budete postrádat hlubší politickou analýzu. Ale začnu finančními aspekty naší účasti v misích SBOP. Tady bych rád zúraznil, že mechanismy, eh, které to řídí, fungují docela dobře. My jsme signifikantním přispěvatelem u těchto misí a rádi se takto účastníme. Máme i eh, svěřenecký fond pro SPOP a ten řídí eh, Litva. I oni berou vážně tu odpovědnost za finanční aspekt. Tedy, jakmile jsme aktivní v rámci SBOP, eh, tak eh, tam lze na to reagovat. Jinak chci zdůraznit, že existují samozřejmě finanční omezení a i naše země musí šetřit, takže to nás omezuje v praxi. Děkuji za tuto otázku. Další. To byla otázka pana Štětiny. Vy přijedete do Tbilisi brzy. Já doufám, že si Tbilisi užijete. My jsme vždy velice rádi, když s nám jezdí naši přátelé, všechny v Gruzii do Gruzie srdečně zveme. A nyní otázka vztahu s Ukrajinou. Ukrajina je už dlouho přátelenou zemí, ale zde musím zmínit, že oficiálně neposkytujeme vojenskou podporu. Ani eh, pod eh, ani tedy oficiální uniformovanými složkami ani eh, složkami výzvědnými. Jediná spolupráce je bilaterální obraná spolupráce. V tom například proškolování, sdílení zkušeností, vzájemné návštěvy. Omezuje se to tedy pouze na tyto záležitosti. Rád rovněž zmiňuji, že jsme se účastnili mise SBOP a naši představitelé ministerstva obrany přispívali právě na Ukrajině svou účastí a to byla dobrá zkušenost. Kromě toho vlastně se nemohu vyjádřit například k tomu, když hovoříte o nějakých ilegálních složkách gruzínských, protože oficiálně žádní gruzínští vojáci eh, na ukrajinském území žádní vojáci, kteří jsou povoláni do služby, nebojují na ukrajinském území proti Rusku. Tedy i za tuto otázku děkuji a nyní otázka týkající se Turecka. Tady bych rád zmínil, že Turecko je naším strategickým partnerem a jedním z největších přispěvatelů eh, k do strategie posilování eh, schopností v gruzínské obrané politice. Už to má dlouhou historii. Když jsme získali nezávislost v 90. letech, tak právě Turecko nás různými způsoby podporuje a podporovalo například eh, ministerstvo obrany, vojenské útvary a tak dále. To pokračuje. Věřím, že zůstaneme strategickými partnery s Tureckem, protože to je taková tradice. A to je z mé strany vše. Děkuji. Děkuji panu Kohašvilimu. Tedy, vážení kolegové, tím jsme dospěli ke konci této diskuse a zároveň jsme uzavřeli tento bod pořadu jednání. Chci poděkovat našim váženým panelistům za nesmírně zajímavý briefing, který nám zde poskytli, týkající se spolupráce v rámci misí eh, SPOP a zároveň nás seznámili se svými záměry, doporučenými způsoby obohacení té spolupráce. Často zde hostíme paní Gansland Ona aktivizuje stav věcí, jsme rádi, že se to takto odehrává. No a určitě vás pozveme znovu. A možná budeme prezentovat i jiné partnery. Všem děkuji za účast a prosím, oceňme naše partnery. A tím uzavírám toto zasedání. Děkuji vám.